Dear colleagues. Kolegyně a kolegové. Rád bych eh, přivítal navrhovaného komisaře pro klimatickou akci a energetiku, pana Miguela Ariase Kaněteho na tomto veřejném slyšení, které pořádá společně Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravy no a Výbor pro eh, průmysl, výzkum a energetiku. Počkáte-li, eh, tak to všechno vysvětlím. Miguel Arias Cañete je v současné době eh, eh, poslancem Evropského parlamentu a byl také eh, poslancem v letech 95 až 97 a byl předsedou mm, výboru pro rybolov v letech 97 až 99, pardon, v těchto letech a předsedou výboru pro regionální rozvoj v letech 97 až 99 byl eh, senátorem a mm, poslancem ve Španělsku a také ministrem zemědělství od roku 2000 do roku 2004. A eh, také eh, byl ministrem zemědělství v letech 2011 až 2014. V této funkci zastupoval Španělsku v delegaci EU na vyjednávání v Dauha a na, ve Varšavě na vyjednávání o klimatických změnách. Jeho portfolio obsahuje eh, celou eh, řadu věcí, které jsou velice důležité pro naše výbory. Pokud je o výbor pro životní prostředí, kterým mám tu čest předsedat, už dlouho Eh, prosazujeme efektivní ambiciozní klimatickou politiku, snažíme se vytvořit eh, nízkouhlíkovou ekonomiku a trvale udržitelný zelený růst. Mezi našimi hlavními prioritami v oblasti eh, klimatických akcí je efektivní vedení EU v mezinárodních vyjednáváních o klimatu Eh, při přípravě eh, na summit v Paříži v roce 2015. Potom je to potřeba eh, efektivního rámce pro klimatickou a energetickou politiku do roku 2030 a potom je to potřeba reformovat trh s uhlíkem v EU, tedy zejména ETS. Rád bych připomněl všem kolegům, že v souladu s obecnými zásadami pro schvalování komisařů parlament a provádí toto eh, slyšení na eh, základě eh, těchto komisařů, aby posoudil jejich obecné schopnosti, odhodlání pro evropskou věc a osobně závislost. Posuzujeme znalost, znalost portfolia a komunikační dovednosti. Před slyšením komisař odpověděl na přípravný dotazník. Písemné odpovědi jste anglič- dostali v angličtině v pátek 26. září. Všechny další jazykové verze byly dány k dispozici dnes ráno. Ještě eh, než eh, vám eh, připomenu, jak proběhne toto slyšení, rád bych dal slovo předsedovi výboru pro průmysl, výzkum a energii, panu Buskovi, aby pronesl úvodní poznámky. Děkuji, kolego Lavio. jsme spolupředsedy tohoto zasedání a já bych také mm, rád přivítal navrhovaného komisaře pana Miguela Ariase Kaněteho, Eh, vy jste vlastně poslancem v parlamentu, takže jste tady eh, doma a eh, také tady vítám všechny kolegy z výboru pro životní prostředí i pro průmysl. Naše spolupráce je známá. Já jsem dokonce v prvním svém volebním období byl členem obou výborů celých pět let, takže to bylo velmi zajímavé. Musíme spolupracovat. Vítám vás tady všechny, jak tady sedíte a také e, vítám zástupce evropských společností, nestátních organizací, členských e, států a také e, diváky našeho veřejného slyšení na internetových stránkách Evropského parlamentu. Protože toto slyšení je veřejné a přenášíme jej živě po internetu. Několik slov úvodem. Náš eh, eh, výbor zodpovídá eh, za energetickou politiku a proto je velice důležitá, mm, a to je velice důležitá součást portfolia pana komisaře. A potom tady máme zajímavá témata, jako je efektivní využívání energií, úspory energií a nové a obnovitelné formy energií. To jsou věci, které eh, velmi úzce souvisejí s klimatickými eh, otázkami, eh, za které zodpovídá také náš výbor. Další důležité věci, vnitřní trh s energetikou, zabezpečení zásobování energiemi, prosazování energetických sítí, rozvoj transevropských sítí a rozvoj zejména v oblasti energetiky nebo také energetická unie, za kterou eh, zodpovídá právě také ITRE který, tedy výbor pro průmysl. Eh, proto eh, se velice těšíme na to, až nám pan komisař poví, jak, pan navrhovaný komisař poví, jak, tohle, eh, jak se k tomu všemu chce stavět. Závěrem bych uvedl, že energetická politika vychází z takzvaného energetického trouhelníku. Bezpečnost, dostupné ceny a trvalá udržitelnost, pokud je o životní prostředí, včetně eh, kroků v oblasti klimatu. Potřebujeme vyvážit tyto cíle. Tato rovnováha bude klíčovým úkolem pro eh, komisaře eh, pro klimatickou akci a energetiku. Nyní máme novou šanci nastolit harmonii mezi našimi cíly a mm, nástroji. A musím závěrem říci, že je to nesmírně důležité ehm, mm, ke zvýšení naší konkurenceschopnosti trole udržitelným způsobem a také eh, eh, odolnosti vůči energetickým krizím a eh, vzhledem k tomu, abychom také ukončili energetiku, co by politický nástroj, který se proti nám může používat v krizích. Takže máme před svou pět let, doufáme spolupráce a doufáme, že, a jsme velice rádi, že můžeme tuto mm, toto slyšení tedy vést. Pan Lavio, máte slovo. Máme tady uh, technickou poznámku. Já se uh, omlouvám, eh, páni spolupředsedové, ještě než přistoupíme k vlastnímu slyšení, Mám technickou eh, mm, poznámku za frakci eh, SAD. Za posledních 72 hodin eh, kandidát na komisaře dvakrát, pan Kaněte, dvakrát změnil svůj deklaraci finančních zájmů vůči Evropskému parlamentu. To vyvolává pochybny ohledně toho, jestli výbor Jury mohl posoudit jeho vyhovění příslušným požadavkům. A já proto formálně žádám Pardon, toto není, eh, toto není eh, technická poznámka. Toto není technická poznámka. To je velice důležité, pane předsedo. Je, je to velice důležité. Já vás žádám oba dva, abyste se spojili s výborem, eh, tedy s předsedou výboru pro právní záležitosti a postarali se o to, aby eh, situace, pokud je o povinnosti eh, kandidáta, byla vyjasněna. Samozřejmě můžeme eh, přistoupit k ehm, slyšení, ale ještě předtím, než vyhodnotíme pana komisaře, musíme znát stanovisko právního výboru k tomu, že ta deklarace byla vytvořena za posledních 72 hodin dvakrát. To tedy žádám jménem SAD. Je zřejmé, eh, že to určitě ověříme eh, ještě před hodnocením. A teď, eh, jak bude probíhat toto slyšení? Řeknu to italsky. Pan navrhovaný komisář bude nejdříve vyzván, aby provedl úvodní ústní vystoupení při slyšeních, které eh, organizoval ITRE dříve, eh, jsme vždycky dali prostor 15 minut. U eh, slyšení výboru Envy jsme plánovali 10 minut, takže můžeme docela rádi dát 10 tedy. A pokud pan komisař bude potřebovat déle, tak samozřejmě může být flexibilní. Stejně tak, jako to bylo u jiných společných slyšení potom ještě pan komisař dostane pět minut k konečnému prohlášení na konci. A potom a, eh, a, eh, úvodu a, eh, a budeme probíhat, provádět debatu na pingpongovém principu vždycky tři minuty. Minuta na otázku, dvě na odpověď bez návazných odpovědí, návazných otázek. Otázky jsou tematicky seskupené v prvních v prvním kole se budou moci vyjadřit eh, zástupci politických frakcí a poté eh, eh, půjdeme po pořadě, jako to děláme na plenárním zasedání. Všechny kolegy bych rád požádal o to, aby se drželi režimské doby. Máme pět minut, pětisekundovou toleranci a potom přerušíme, odpojíme váš mikrofon. Můžeme také eh, uvést, že máme eh, tlumočení k dispozici eh, ve všech 23 jazycích a všichni mohou tedy hovořit svými vlastními jazyky, ale chci připomenout, že máme toto tlumočení v simultánním režimu a proto prosím nehovořte příliš rychle. A toto slyšení můžete také sledovat na stránkách parlamentu a můžete se na něj dívat i následně a stáhnout si ho z stránek parlamentu.